Eh, bude eh, taky přítomen eh, velvyslanec Ukrajiny a také pan Vígan, který je koncencem pro Ukrajinu, takže se tím budeme zabývat také. Tak to bychom měli a teď se dostáváme k hlasování. A sice jde o stanovisko kolegou, kolegy Ehlera. E, pane Ehlere, přejete si k tomu ještě něco říci? Já vás nechci nutit dlouhými vývody, ale myslím si, že je to první výstup eh, společného zasedání mezi naším výborem a SED eh, k zahraniční politice. Eh, jak víte, v mm, oblasti bezpečnosti zde šlo k minulém roce také k absolutnímu vývoji, eh, pokud se týče eh, toho globálního a angažmá například také na eh, území Gruzie nebo také v Ukrajině, na Ukrajině jsme viděli nepříznivý vývoj. Tady se snažíme Tady se snažíme eh, vybírat společné eh, zakázky, na, společně nakupovat vojenskou techniku a eh, jak jsme viděli na té Ukrajině, tak dostaneme nakonec sedm různých vozidel v sedmi různých barvách. No, takže to není dobré. Čili my prostě chceme nejenom tedy k tomu dát stanovisko, ale podstatné je, že se musí změnit tady ten příslušné finanč, příslušná finanční pravidla. Děkuji vám. Ještě někdo chce něco říct? Ne, takže můžeme hlasovat. Kdo je pro návrh číslo dvě? proti, zdrželi se přijato. Potom eh, nám odpadá eh, návrh číslo 1. A můžeme elektronicky hlasovat o eh, celém dokumentu, zahájí hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. No. Das ist bei zwei. Končím hlasování a máme 44 hlasů eh, pro, dva se zdrželi a proti. Tak to je všechno a teď si vezmeme na paškál paní Gressle. Vydání číslo 4 a to je absolutorium eh, za rok 2013 a eh, sice eh, naše diplomatická služba. Naší zpravodajkou je paní Amelie Temeky, ale pana Auštrevičius ji zastoupí. Máte slovo. Děkuji. Já se pokusím to udělat co nejlépe. Nahradím kolegyni, které, která se nemohla zúčastnit dnešního zasedání, protože se necítila nejlépe. A ona by chtěla poděkovat eh, kolegům a kolegyním z dalších politických skupin za velmi hodnotné příspěvky a vstupy. Podporuje drtivou většinu pozměňovacích návrhů. Anel je ráda, že panuje společné porozumění mezi napříč tedy politickými skupinami a vítá, že se e, snížila míra věcných chyb od roku 2013, ovšem nedostatky ve výdajích IPA přetrvávají a Anely doporučuje, aby komise zavedla nový postup, který se bude předcházet chybám v budoucnosti. Anel je znepokojena některými obviněními eh, korupce, z korupce vůči EULEX Kosovo. A přeje si, abychom měli výsledky vyšetřování co nejdříve, abychom, eh, aby parlament byl o těchto výsledcích informovan. Musí existovat nulová tolerance vůči korupci a A Anely také vítá skutečnost, že je to tedy již třetí rok v něm služba pro vnější činnost implementuje svůj rozpočet bez větších chyb, ale vyjadřuje obavy ohledně pokračujícím geografickým a genderovým eh, nerovnováhám v, v, mezi zaměstnanci. A v rámci mm, struktury řízení této služby příliš eh, spolehání se na posty z eh, eh, vysoké úrovně, tedy v rámci hierarchie. A bylo by eh, dobré podpořit inteligentní rozpočtové postupy, aby se zvýšila ucelenost vnější služby. Takže v tuto chvíli, pro tuto chvíli to je vše, co chtěla Annelies dělit. Merci, monsieur le président. Děkuji. Pane předsedo, já chci rovněž poděkovat eh, paní Atemáky za tento návrh stanoviska, velmi dobře sformulovaný, eh, bere v potaz všechny klíčové prvky a já chci rovněž eh, zdůraznit, pokud je o absolutorium o, o, ke komisi a výkonné agentury, tak musíme mít velmi silnou pozici, pokud je o korupci co se týká, nic, nicméně u EU, Lex, o Kosovo musíme respektovat eh, samozřejmě neutralitu v průběhu vyšetřování, nesmíme předjímat výsledky. Ale obecně chci poděkovat kolegům za předložené pozměňovací návrhy, které jsou relevantní a obohacující, zvláště pokud jde o posílení úspor prostřednictvím lepší koordinace, sdílení některých služeb a zvýšení finanční flexibility pro, při řízení krizí. Pokud je absolutorium um, pro SVČ, tak chci poukázat na pozměňovací návrh, který se týká doporučení účetního dvora týkající se problému uh, delegací při uh, řešení zakázek. Uh, já si myslím, že je důležité, aby delegace měly podporu a aby nejenom lépe se dodržoval finanč, finanční nařízení, ale aby věnovali více času eh, zastupování Unie v rámci svých misí, aby ne, nemuseli být v Bruselu. Jinak nevidím velké problémy, kromě pozměňovacího návrhu 6, což je návrh, který podle mě je v rozporu s duchem, ehm, který eh, stanoviska EPP, a jinak si poděkovat všem kolegům i paní zpravodajce za vynikající práci. Ja, vielen Dank auch an die Berichterstatterin. Eh, děkuji paní zpravodajce. Eh, já bych eh, paní Jetenmaky říci, že samozřejmě potřeba zohlednit náš obecný přístup naší politické skupiny. A co se týče kritiky ohledně nařčení z korupce, tak eh, jsme k tomuto tématu měli eh, slyšení a myslím si, že bychom z toho měli také dojít k nějakým eh, dopadům. A potom, co se týče vedoucí delegací, já bych ještě chtěla eh, poukázat výslovně na to, že když eh, z tohoto jasně vyplývá, že eh, delegace EU, vedoucí delegace, je odpovědný za zprávu rozpočtu, tak eh, když tady parlament nemá žádný, eh, žádnou možnost tady tento rozpočet zrevidovat, já si myslím, že toto je nesprávné, protože je samozřejmě je to závazným eh, nástrojem tohoto parlamentu kontrola rozpočtu. Punkt 5. Pan Austrovičius, bod 5 rozpočet komise. Ah, das war auch für die Kommission. Das war alles zusammen. Gut. Takže to bylo všechno dohromady. Tak tím je to lepší. Kdo se ještě hlásí o slovo? Zdá se, že se nikdo o slovo nehlásí. Takže 9. Eh, února ve Štrasburku o tom budeme hlasovat. takže máme eh, tři minuty ještě času. Takže eh, kolega ještě nepřišel. Eh, pan Vyslanec je tady, takže můžeme pokračovat. To, co se stalo v sobotu, Mariupol, kde zahynulo několik osob a Týká se to také pozorovatelů OECD. Byli to separatisté, kteří měli ruské zbraně. Takže se ukázalo, že je potřeba se eh, dohodnout tady na tomto formátu a musíme eh, tady se jedná o těžké zbraně a musíme se dohodnout na eh, setkání tedy eh, šéfů a hlav států. Bylo konstatováno, že tady tato událost vedla k tomu, že eh, separatisté prohlásili, že nejsou ochotni jednat a že přistoupili k velké ofenzívě nejenom na těchto třech místech, ale v, v, i v celém regionu Doněck, eh, Mariupol. Eh, Mariupol je samozřejmě rozhodujícím bodem a vede k tomu tedy, že eh, se tam snaží o stejnou situaci jako v případě Krymu. A víme, že v případě Mariupolu, jak to dopadlo. A v případě jiných měst, která nechtějí být ruská, ale chtějí zůstat na Ukrajině, Eh, ty volby byly v květnu a v říjnu a tam se vyjádřili jasně, že se eh, tam nejedná o osvobození eh, Rusů a je to tedy pouze akt agresivní povahy. My nyní nevíme, jak je to tedy s těmito separatisty. a letos by se mohlo stát, že by se dospělo k nějakému řešení, ale tato možnost už neplatí. Tedy tuto otázku vyřešit. Co to znamená? Že se musíme snažit o to, aby toto nebyl konečný bod, ale abychom mohli vyřešit tedy tuto tak závažnou krizi došlo ke eh, zvláštnímu zasedání Rady pro zahraniční věci. Je potřeba toto hloubkově zanalizovat, ale eh, vedlo to k negativnímu posouzení situace. A to znamená, že ty představy, které máme eh, na papíře, které měli ministři zahraničních věcí, takže toto se musí ještě zanalizovat, protože samozřejmě v pozadí je to, jakým způsobem se má jednat s Ruskem. A k jakým krokům přistoupíme jako Evropský parlament, že se postupně musí realizovat dohoda z Minsku. A nyní se zdá, že se to úplně otočilo. Proto já osobně jsem rád, že Eh, se o tom může diskutovat také z hlediska diplomatů a že ministerská rada jasně ukázala, že ty sankce budou dále prodlouženy. To je tedy ten obecný názor. Tedy neočekávat, nevyčkávat. A toto vyplynulo tedy z těchto diskuzí. Zali bychom si neměli rozmyslet, a posílit dokonce tyto sankce. Já si samozřejmě dokážu představit, že Rada ministrů pro zahraniční věci eh, požádá eh, komisi o tom, aby pracovala na té myšlence, jakým způsobem by se mohly dále tyto sankce rozšířit. Eh, protože to by se týkalo i finančního odvětví. Samozřejmě to není žádná potěšující zpráva, žádný potěšující vývoj. S tím souvisí Moldavsko a potom otázka Oděsy. Takže toto není zcela úplně vyloučeno. Před několika eh, týdny se hovořilo o tom takzvaném containment, o té strženlivosti ale zdá se, že se ještě rozšířily boje. Takže nyní je celá jasné, odkud pocházejí ty válečné kroky separatisté. My víme, že Rusko eh, poskytuje eh, samozřejmě vojáky pro tyto těžké boje. Jedná se o to, že ruští vojáci se nacházejí na Ukrajině. A to je věc, eh, o které, to je tedy situace, ve které se nacházíme. A samozřejmě s tím eh, souvisí ty obtíže o tom, zdali máme být optimisté o nějaké té zóně, o které by se jednalo, ale je jasné, že to nemůže být souběžné. Bylo by dobré, abychom eh, jednali s Ruskem o mnoha bodech, ale souběžně by se mělo dospět k nějakým výsledkům. Ale musí k tomu být samozřejmě předpoklady ze strany Ruska. Takže postupně, ale ne souběžně. A to si myslím, že je důležitý bod. aby nedošlo eh, v Moskvě k nějakým nedorozuměním, že to může být business as usual. Když se tímto budeme eh, zabývat, protože na plénu bychom samozřejmě měli přijít odpovídajícími požadavky. Já bych vám nyní navrhl, když je tady náš pan kolega, pan Wiegand, jeli, a pan velvyslanec Jelizev, aby nás obeznámil se současnou situací a pan Vigent nám poskytne analýzu, abychom o tom mohli potom mohli diskutovat a jak máme dále postupovat. Paní excelen, vaše excelence, máte slovo. thank you very much. Děkuji vám. Pane, pane Brok, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, Děkuji, že jste zařadili ukrajinskou otázku na dnešní zaseda, na pořad eh, jednání dnešního zasedání výboru AFED. Ukrajina eh, trpí ruskými expansionistickými agresivními politikami. Ruské rakety nad, eh, nadále Ehm, rozsévají smrt. Tisíce lidí přišli o, svá obydlí, je trpí je nesmírným utrpením a bolestí dochází k teroristickým útokům. Nejprve ve Volnovacha došlo k bombardování autobusu, dále k zastávky v Doněcku a teď v Mariupolu. Ehm, je to pokojné hustě osídlené město, 40 obětí, včetně dětí, 100 eh, zraněných a v době, v té době tam bylo 12 tisíc lidí v té oblasti bombardování a k tomu všemu eh, dochází tváří v tvář rétorice eh, představitelů takzvané Doněcké republiky, kteří řekli, že ofenziva na Mariupol by eh, byla nejlepším eh, způsobem, jak eh, splatit jejich, svůj dluh. Ruské vedení neposlalo vůbec žádnou omluvu nebo jakýkoliv projev lítosti, ale pouze řekli, že kdyby Kiev přijal Putinův mý takzvaný mírný, mírový plán, tak by k těmto tragédiím nedošlo. Jenom stručná poznámka. Takzvaný Putinův plán se rovná okupaci ukrajinského území a ztrátě ukrajinské svrchovanosti. Takže má otázka je, jestliže Lavrov prohlášení je vlastně určitým přímým způsobem vydírání. Kdyby Rusko neporušilo e, ukrajinskou svrchovanost, tak by nebyla v Evropě žádná válka. Kdyby se Rusko zhostilo všech svých zodpovědností, pokud jde o plnění Minské dohody, ne, nedošlo by k žádným ztrátám na životech na Ukrajině, kdyby Rusko přestalo eh, eh, zahrnovat a posílat na Ukrajinu své ozbrojené síly a eh, těžkou techniku, tak by nedocházelo k žádnému bombardování ze strany teroristických organizací. Naše služby mají také jasné důkazy o tom, že Rusko se angažovalo při přípravě teroristických aktů v Oděse, Charkivu, Nikolajevu a jinde. Rusko nejenom dodává zbraně a dokonce i e, jednotky, ale přímo vyváží terorismus. Tento zločin proti lidskosti v Mariupolu spolu s e, dalšími bezpoč, bezčetnými tragedi, tragédiemi ještě jednou prokazuje teroristickou povahu republiky e, Doněck a Luhansk. Ukrajinská vláda byla požádána, aby se přihlásila k hákskému tribunálu, eh, pokud jde o to, co spáchali teroristé v roce 2014 až 15, také pokud jde o uznání, eh, přiznání nebo eh, tedy zařazení těchto dvou takzvaných republik jakožto teroristických, teroristických entit. Rusko nadále poskytuje podporu teroristům a jejich eh, eh, ozbrojené síly jsou vybavovány nejtěžší, nejmodernější technikou a tudíž nese Rusko plnou zodpovědnost za eskalaci, eskalaci celé situace a za smrt eh, nevinných obětí ve Volnovache, vlastně v Doně, Doněcku, Mariupolu a v mnoha dalších ukrajinských městech a obcích. Až doteď před trvá a pokračuje tedy násilí a střety v Doněcké oblasti. A Rusko musí za prvé neprodleně přijmout kroky k zastavení násilí. A prezident Ruska by měl osobně, opakuje osobně veřejně odsoudit teroristy za bombardování Mariupolu a vyzvat je, aby se řídili mírovým procesem, ke kterému se připojili podle Minské dohody. Za druhé, Rusko by mělo vyzvat teroristy aby plně respektovali příměří. Za třetí, mělo by dát jasné pokyny, aby se sešla trilaterální kontaktní skupina, aby bylo možné dohodnout se na stažení sil z, kon, na, z kontaktní linie, která byla vytvořena v Minsku v, v, na začátku roku 2000, v průběhu roku 2014. Dále by se měly stáhnout veškeré těžké zbraně z linie kontaktu a měl by být dán rozkaz všem teroristickým silám, aby zastavili ofenzivu a stahli se z ukrajinského území. Za šesté, okamžitě by, měl být, by měla být zastavena eh, přeprava jak těžké techniky, tak jednotek na východ Ukrajiny. Ukrajinským orgánům by nemělo být bráněno obnovit svrchovanost nad hranicí s Ruskem a nad eh, obnovením eh, kontrol, kontroly a obnovením činnosti monitorování OBSE. A okamžitě by měli být propuštěni všichni rukojmí a mělo by být zajištěno zacházení s nimi podle mezinárodního humanitárního práva. Podpora teroristů musí přestat, musí být okamžitě implementována Minská dohoda a to v dobré víře. Co očekáváme od mezinárodního společenství? Za prvé, posilování sankční politiky aby Rusko více stála, stály všechny jeho destabilizující kroky. Mohly by být přijaty další restriktivní opatření zahrnující finanční, energetické a jiné e, sankce, zastavení transferu e, vyspělých technologií, rozšíření e, seznamu sankcí a vízových zákazů na různé Putinovy pochopy, a e, případně zabránit tomu, aby se v Rusku e, uspořádal pohár FIFA v roce 2016. Dále by měla být dána podpora Ukrajině, včetně humanitární, ekonomické a samozřejmě i vojenské pomoci. A za třetí, měl by být vynakládán setrvalý a intenzivní diplomatický tlak na Rusko, aby pokračoval v dialogu, neboť Ukrajina cítí závazek pokračovat směrem k mírovému vyřešení situace. Jednání je jedinou cestou k míru a proto soudíme, že nadcházející mimořádné zasedání ministrů zahraničí vyšle jasný pokyn komisi ASVČ, aby připravovali, připravili ambiciozní balíček dalších restriktivních opatření vůči Rusku. Jedině takový přístup by byl tedy v souladu s usnesením, které přijal Evropský parlament v lednu 2015. Co určitě nepotřebujeme v této chvíli, je politika appeasementu a zavírání očí, přivírání očí před politikou Ruska. To by mohlo naprosto ohrozit eh, svrchovanost naší země a její územní celistvost a jenom by to zvyšilo eh, chuť agresora. Herzlichen Dank. Ich... Děkuji. Eh, chtěl bych tady zdůraznit eh, jeden bod. Já už eh, nemohu dále snášet to, že Rusko se snaží budit dojem, že není stranou válečného konfliktu. Rusko je stranou válečného konfliktu a Rusko musí toto uznat a uznat s tím související vlastní zodpovědnost to prostě nejde, takové to eh, mlžení ve stylu KGB prostě nemohou, eh, nemůže hrát další roli v mezinárodních vztazích. Pan Vigant, děkuji vám, pane předsedo. Eh, tak já bych hned navázal na vaši poslední větu a rád bych tedy upozornil na jasné stanovisko vydané v sobotu v reakci na události Mariupoli eh, z kanceláří vysoké představitelky pro zahraniční věci, eh, které poukázalo eh, na incident a vyzvala Rusko, aby upustilo od dalšího, další podpory vojenské, finanční a další ruských rebelů, pro ruských rebelů. A také Eh, konsekvencí je utrpení obyvatel Mariupolu, kteří trpí už teď a to musí vést nezbytně k dalšímu zhoršení vztahu mezi EU a Ruskou, Ruskem. Eh, mezi eh, Ruskem a EU nemůže dojít k usmířování a paní vysoká představitelka se vyjádřila velice jasně, velice jednoznačně a Eh, také svolala eh, mimořádné zasedání ministru zahraničí. Eh, došlo k intenzivnění bojových operací, jak řekl pan velvyslanec, a bylo to právě v době, kdy měla nastat deeskalace. Bohužel děje se pravý opak a jsme svědky významného zintenzivnění vojenských akcí a e, dále e, je to ještě zesíleno e, zprávami o tom, že Rusko podporuje separatisty. A jestli budeme sledovat, zda se situace zlepší, bude to sledovat tedy do rady, která se má sejít v úterý. Na Ukrajině operují jednotky s podporou ruských jednotek a e, v posledních dnech jsme zažili e, další příliv dvou tisíc vysoce vyzbrojených vojáků z Ruska. E, dochází k teroristickým akcím v Charkivě, dále bylo, došlo k vykolejení Eh, vlaku ke zničení železničního mostu a to všechno jsou znaky eskalace, nikoli deeskalace konfliktu. Pan prezident Porošenko nařídil částečnou mobilizaci, která ještě podléhá schválení parlamentem a eh, znamenalo by to eh, rekrutovat až 100 tisíc nových vojáků. Zatím eh, máme 900 eh, tisíc lidí, kteří jsou na útěku, tedy přišli o své domovy a eh, Evropská unie na to reagovala se výšením humanitární pomoci, což tady bude také zdůrazněno návštěvu ministra Siliarinise a na, přímo na místě a náklad humanitární pomoci bude, bude dopraven do oblastí, kde se bojuje, včetně některých z těch, které jsou mimo kontrolu Kijeva i v Mariupolu. Většina pomoci EU má formu eh, hotovosti a voucherů, tak aby se pokryly ty eh, nejnaléhavější potřeby obyvatelstva. Diplomatické úsilí pokračuje v takzvaném normandském formátu zejména. Řečníkovi vypadl mikrofon. A eh, navzdory poměrně konstruktivním deklaracím Eh, v Berlíně 12. ledna situace na místě eh, vypadá úplně jinak. Eh, diplomatická úsilí, diplomatické úsilí se snaží o stažení těžké výzbroje z kontaktní linie a Eh, snaží se také o příměří. Eh, bohužel je velmi politování hodné, že politická retorika vůbec nebyla eh, reflektována přímo na místě těmi, kteří jsou podporováni Ruskem. Paní vysoká představitelka hovořila s prezidentem Porošenkem a s ministrem Lavrovem a dala jim k dispozici text svého prohlášení ze 24. ledna. Dnes je eh, zvláštní zasedání eh, stále rady OBSE, dále také Rady bezpečnosti OSN a také Rada Evropy eh, bude jednat o případném o tom, jestli je vhodné vrátit zástupcům Ruska hlasovací práva nebo ne ale všechny tyto kroky e, jsou zastíněny tím náhlým zhoršením situace na místě. Pane předsedo, když dovolíte, rád bych upozornil poslance také e, na reformní proces, protože e, vše pokračuje. Na Ukrajině je nová vláda, která je odhodlána provádět reformy. Evropa tyto reformy podporuje Zákon o rozpočtu na 2015 byl schválen v prosinci a reflektuje eh, priority nové vlády a také decentralizaci výběru daní, což je velice důležité. Eh, zákon eh, je nyní v procesu Eh, revize eh, ze strany MMF a momentálně eh, probíhají další jednání o nové mikrofinanční pomoci, jejíž součástí je také Evropská unie a brzy to dostane k projednání také Evropský parlament. Volební reforma zatím nesjednotila zcela volební legislativu, Eh, což se eh, si přeje Evropská unie, ale návrh zákona o místních volbách bude předložen brzy. Pokud se týče ústavní reformy, eh, byly předloženy pozměňovací návrhy, ale dosud o nich nebylo hlasováno. Zatím se posuzují a toto posouzení pravděpodobně eh, ukáže další směr eh, z hlediska evropské perspektivy. doufáme, že půjde o proces eh, inkluzivní, transparentní a že povede také k decentralizaci doprovozený inkluzivním národním dialogem, což je také důležitý signál, který chceme Eh, vyslat směrem k Ukrajině. V boji proti korupci bylo přijato několik opatření. Poslední balíček protikorupčních zákonů byl schválen parlamentem v říjnu, včetně zákona o Národním protikorupčním úřadě. Eh, Zde eh, tedy mm, bude pracovat také člověk doporučený OLAFem a předpokládáme, že úřad začne fungovat do léta. Dále bych ještě chtěl upozornit na dva protichůdné mm, návrhy zákona o soudnictví, které byly projednány 13. ledna Eh, byla stanovena komise, která spolu s experty ze zahraniční eh, budou posuzovat tyto dva protichudné názory a my bychom rádi vyzvali své ukrajinské protějšky, aby zajistili to, eh, aby byly realizovány doporučení Rady Evropy. A pokud se týče o zákona o veřejném vysílání, Eh, tak eh, toto eh, bylo připomínka pováno a předseda parlamentu vyzval výbor pro svobodu médií, aby zapracoval tyto pozměňovací návrhy a ještě další pozměňovací návrhy od svého předchozího předsedy. A důležité je, aby byly zachována, spíše upevněna nezávislost veřejnoprávní médií. Eh, je to součást eh, daleko širší reformy, která je zakotvená v koleční dohodě a eh, v, celonárodní, v rámci celonárodního národní kampaně reform. Konference na to téma bude uspořádán v, na jaře. Dále Otázka eh, civilní bezpečnosti je doprovázena eh, naší misí, takovou CSTP mission, a já eh, bych také v dalších věcech, v dalším ještě mohl se zúraznit o bodech, které se týkají energetiky. Kolegové, máme zde 14 přihlášených do debaty a já bych chtěl vás poprosit, Eh, abyste souhlasili s tím, že teď mohu uzavřít eh, seznam řečníků a prosím, abyste se každý omezili na jednu minutu, jinak to nestihneme. Eh, prosím pan Plenkovič, který je předsedou naší delegací s Ukrajinou. Děkuji, pane předsedo Broku, děkuji vám za to, že jste svolal tuto rozpravu o Ukrajině a že s panem Jelisávem, panem velvyslancem, můžeme hovořit o tomto zhoršování bezpečnostní situace. Já odsuzuji teroristický útok na Mariupol, který se vyžádal tolik životů a zranění a, a vyjadřuji soustrast za eh, naši stranu všem eh, rodinám pozůstalým a postiženým i vládě. Nyní máme příležitost vyslat Moskvě silný signál, pokud jde o zesílení restriktivních opatření, protože existuje evidentně vazba mezi aktivitami eh, separatistů a mm, politikou Moskvy. Toto poselství by mělo dolehnout k uším Kremlu. Příští čtvrtek budeme jednat o přípravě prvního asociačního výboru parlamentního, který se má konat zde v Bruselu. A já se těším na příspěvky všech kolegů k této debatě o ruk na téma Ukrajiny. Děkuji. Eh, děkuji vám. Vzhledem k tomu, že situace se zhoršuje každý den, tak já si myslím, že je nezbytné, abychom začali jednat. Protože pokaždé, když na horizontě se objevuje nějaké diplomatické řešení, tak vždy se objeví někdo, především Putin, který eh, začíná se chovat tak, že chce vystrkovat drábky a ukázat, kdo je pánem. My si myslíme, že v žádném případě není akceptovatelný zásah na Krymu ani na východě země. Tady toto vněšování se ze strany Moskvy. Musíme si uvědomit, že určitá ta očekávání se splnila, především na Ukrajině, co se týče evropské integrace a vstupu do NATO, i když pozdě. Já si myslím, že musíme zjistit, kdo by nám mohl pomoci. Spojené státy, Evropa. Eh, protože i když máme velice málo společných jmenovatelů, tak bychom měli dosáhnout nějaké interní situace, která by umožnila, abychom mohli podporovat to, co jsme podporovali dosud, ale co bylo velmi obezřetné. Takže obraná politika a zahraniční věci mají nyní poprvé možnost ukázat, odvahu. Odvahu potřebujeme a odhodlání. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Za naši skupinu mi dovolte vyjadřovat, rovněž vyjadřit eh, soustrast sám ukrajinskému národu a rodinám eh, těch, eh, které postihla tato násilí na východě. A vedoucí monitorovací mise OBSE sám to popsal jako záměrný útok na osídlené oblasti raketami a bombardováním a e, granatomety. Je to teror, teroristický útok, který má terorizovat civilní populaci Mariupolu, způsobil 30 obětí na životech, včetně dětí, stovky zraněných. A já si myslím, že kdekoliv jinde ve světě, v jakémkoliv jiném jazyce, by se tomu říkalo válečný zločin proto eh, vítám, že Kiev to eh, dal zvláštnímu ehm, zástupci ehm, Mezinárodního eh, soudu, žalobci Mezinárodního soudu a doufejme, že to bude nezávisle prošetřeno a že všichni zodpovědní za tyto krutosti budou nezodpovědnost zvláště předáci tzv. republik Luhansku a Doněcku. Evropská unie nyní musí následovat americký příklad a musí skutečně zpřísnit sankční režim a eskalovat režim proti eh, Rusku. Jedno, co už jsem říkal předtím, zabránit jim přístupu ke SWIFTu. To by, bylo velmi, to by byl velmi silný signál Moskvě, že už nemůžou obchodovat s naším bankovním systémem. Samozřejmě to rozdělí členské státy. Ale já budu za naši skupinu znovu volat potom, aby členské státy NATO a Evropské unie dělali to, co Rusko, to znamená dodávat, zásobovat eh, ozbrojené síly Ukrajiny, aby měli eh, schopnost se bránit proti ruské agresi. Eh, pár tanků Abrahamu a Leopardu by určitě hodně odradili, hodně těch agresorů a toho, co se teď děje na východě Ukrajiny. Ale Každopádně nyní vyjadřují soustrast eh, obětem těchto um, útoků sponzorovaných Moskvou. Thank you, chair. We have... Děkuji, pane předsedo. Musíme uh, si předestřít před sebe uh, fakta. Krym je stále okupován, stále se Rusko angažuje na východě Ukrajiny a nyní v Mariupolu opět je ruská účast to musí mít následky. Vysoká představitelka by měla e, předložit ministrům balíček sankcí. EKR tady hovořila o sankcích, specifických sankcích, protože tohle je neakceptovatelné. R- jestliže Rusko je agresivní a Minská dohoda bude tímto způsobem odložena k ledu, tak pak musíme jednat a vysoká představitelka musí předložit tyto návrhy a ministři by s tím měli souhlasit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, smrt eh, civilistů během válečného konfliktu samozřejmě vždycky vede k tomu, abychom změnili program náš výbor. Samozřejmě musíme odsoudit eh, tady tyto činy a musíme povolat ty, kteří za to můžou k odpovědnosti. Ale nevím, jestli opravdu dojde ke změně. Zároveň jsme dostali tiskové sdělení předsedy Evropského parlamentu, kde zdůraznil eh, ruské autorství masakru ještě předtím, než to odsoudil. Samozřejmě každý má svoji škálu priorit. Bohužel jsme zde, abychom znovu oživili tady tuto náladu, protiruskou náladu eh, která tady vždy panuje v tomto výboru. Nevadí, že nevíme ještě, kdo je autorem. To nevadí, ale vždy, co je pro nás důležité, že 500 eh, tisíc eh, eh, horníků v Doněcku bylo, je, nemůže se dostat ven z dolu právě kvůli ukrajinským útakům. Takže my nyní sami sebe jsme k sobě pokrytci, protože vlastně chceme se vzdálit od našich sousedů a nechceme nalézt mírové řešení pro dobré sousedské vztahy. Mezerič. Thank you, Chair. Pan Meserič, děkuji, pane předsedo. Především eh, bychom chtěli tedy pracovat eh, na tom eh, Eh, prohlášení paní vysoké představitelky a eh, také souhlasíme tedy eh, s kondolencemi vyjádřenými všem postiženým rodinám, zejména v Mariupolu a na východě Ukrajiny. Také pracujeme se skutečností, že budeme mít mimořádné zasedání tohoto výboru a víme nyní zcela jistě, že Evropa teď musí hovořit jednotným, hlasem. Hmm Jinak Rusko může své hry eh, hrát dále a dále eh, s tím, že neví, kdo mluví za Evropu a tak dále. Eh, zcela jasné je, že musíme zajistit to, aby se žádný členský stát v budoucnosti neangažoval eh, v bilaterálních jednáních s Ruskem na vysoké úrovni předtím, než dojde k deeskalaci, ať už je to moje členská země nebo kterákoliv jiná. A ještě bych chtěl zopakovat, eh, že vyjadřujeme eh, svou soustrast všem obětem těchto nelidských zločinů pan Sariuš Volsky. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, eh, Mariupol, eh, to není žádné překvapení, bylo to eh, předvídáno a předpovídáno. Také musím říct, že v řečích pany Mongerini, pana Šulce i v tom, co řekl pan Eh, pan eh, ambasador, eh, to není zcela v pořádku. Některé ty výroky potvrzují ruskou propagandu. Pokračují podobné debaty. Náš signál je, musí, musí být posílená v akcích, nikoli v odsudcích, jinak to bude kontraproduktivní. Mně je velice líto, že Evropský parlament změkčil svoji lednovou eh, rezoluci oproti prosincové tím, že tam už není SWIFT a také lituji toho, eh, že eh, podle vysoké představitelky dokumenty z ledna mohou být vnímány Ruskem jako pokračování výzvu, pokračování invaze. My eh, potřebujeme více sankcí, měli bychom mít nikoli Normandii, ale ženevské rozhovory, ale také eh, je třeba eh, umožnit dodávky zbraní na Ukrajinu, aby se mohla účinně bránit. Jinak Rusko bude pokračovat v příští 9 až 12 měsících do Podněstří a do Moldavska a dále eh, Luhanská a Doněcká lidová republika musí být eh, označeny za teroristické organizace. Paní Gomeš, já bych se chtěla připojit k těm, eh, kteří se nenechávají zmást ruskými akcemi a ruskou přetvářkou, ale to není jenom ruská přetvářka, ale e, i v našem táboře máme e, mnohé ti, kteří, e, ty, kteří jsou placeni Gazpromem a podobně. Čili já souhlasím s tím, že je třeba přikročit od slov k činům. A ty činy, to znamená sankce, dále to znamená rozhodné rozhodné kroky, rozhodné pojmenovávání a protože je jasné, že to, co se děje na východě Ukrajiny, to není jenom eh, jakési eh, interní povstání. Tam je zcela jasné zasahování Ruska a my nemůžeme dále eh, odmítat, nazývat je rýč rýčem. Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, vaše excelence, za vaše sdělení eh, na eh, parlamentním výboru pro zahraničí. Já se tedy eh, pod, také připojuji k mnohým hlasům, třeba pan Tenok, pan Sariuš Volsky, pan Van Balen, ana Gomeš je zjevné, že musíme přistoupit k činům. Musíme také důkladně zvážit a zrevidovat eh, takovou tu politiku eh, eh, byče a cukru. Možná, že toho cukru bylo příliš mnoho a těch obětí cukru bylo příliš mnoho. A je třeba, abychom výrazně tedy ty ruské kroky musí být následovány sankcemi. Je doba na zostření sankcí. Ještě nedávno se hovořilo o tom, že pokud bude Rusko pokračovat dále, tak, eh, že zavedeme další sankce. A Rusko se posunulo o velký kus dál a vypadá to, že pomaličku, polehoučku zapomínáme na to, že Krym je okupované území a že zde probíhá eh, na Ukrajině u našich sousedů hybridní válka. Jsou skutečně eh, potřeba, zapotřebí skutky a dodávky zbraní na Ukrajinu, s tím souhlasím. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že my tady všichni jsme svědky eh, rostoucí agresivity Eh, Ruska vůči sousedům. A to, co se stalo v Mariupolu, to je eh, důkaz o tom, že Rusko se nechce nechat zastavit. Mm, eh, jestliže zavedeme další sankce, tak Rusko si vymyslí něco jiného. Například zrušení sankcí za to, že Rusko dobrovolně neopust, ne, nedojede až do Kijeva. Či eh, Rusko tímto způsobem eh, hrozí. My bychom se měli od sankcí eh, přesunout k bojkotu. Jestliže Rusko se nedá zastrašit nebo odradit sankcemi, a podívejte se, my jsme se nechali oblafnout v Soči, olympiáda, že ano, a i další evropská evropské eh, sportovní svátky jsou zde v Rusku plánovány. Prostě eh, je třeba eh, zavést více sankcí. Nataja Savčenko, tu chceme osvobodit, poněvadž je to hrdinka Ukrajiny a je zadržována Rusy. Děkuji Kolegové, od podpisu Minské dohody neustále slyšíme opakování iluzí, že je možné pokračovat v dosavadní politice vůči Rusku. Některé země eh, usilují o dvoustranné eh, rozhovory s Ruskem a ignorují eh, kompetence Evropské unie. My si nemůžeme iluzi, že s Putinem se vyjednávat. On už mnohokrát dokázal, že to možné není. Je třeba jít dál. Není možno oslabovat sankce, naopak je třeba je posílit. Ti, kteří podporují Putina, musí být na černé listině a e, Rusko je třeba odstřihnout od SWIFTu. E, také Rusko by nemělo být e, členem Rady Evropy. Ty takzvané síly lidových republik Luhanské a Doněcké musí být jasně označeny za teroristické organizace. Ukrajina nyní čelí agresi mnohem větší a silnější země která dodává na bojiště těžkou výzbroj pro ruským bojovníkům. My musíme eh, podpořit Ukrajinu. To je také naše budoucnost. Senor Brok, eh, Pane Broku, vy jste řekl, já s vámi plně souhlasím, že Rusko je součástí konfliktu. Navíc je to ale konflikt, o kterém nemůžeme říci, že je e, ruským, ani že je to ruská agrese vůči Ukrajině. Je to konflikt, kde také zasahují a jsou součástí zcela zásadně Ukrajinci. Druhá věc je, že tito Ukrajinci, kteří zasahují, tak jsou e, logisticky a operačně řízeni, řízeni z Moskvy o tom nepochybuji, ale že bychom o tom hovořili jako o externí agresi, tak tam zapomeneme na to, že existují interní faktory. Já proto chápu, že se jedná o agresi, já tomu rozumím, je mi to úplně jasné, ale je mi také jasné, že je to ruský impuls. Můžeme e, nesouhlasit, ale není to místo, abychom hovořili o strategických analýzách, jestli se jedná o ofenzívě na Kiev nebo jestli se snaží o nějak o to o boj s Evropou. Já opakuji, Rusko je součástí konfliktu. A pro mě jako pro politika je to opravdu překvapivé, protože pouze tady si e, slyšíme jenom jednu stranu. Je jasné, že e, e, Rusko je tím agresorem a na Ukrajinu se útočí, ale Rusko existuje, je to velmoc a nikdo neposlouchá Rusko. Já nejsem si vědom o tom, že by AFET ně, někdy, někdy eh, pozval Rusko, abychom si mohli vyslechnout Rusko, abychom si vyslechli, co oni říkají, ne abychom s nimi souhlasili, ale prostě si vyslechnout, co nám tomu mohou říct. Já jsem se před několika lety sešel s osobou, která měla eh, na star, eh, Efraim uh, izraelský generál, který měl na starosti spravodajskou službu. A on řekl, mír se vytváří s, nepře, s nepřítelem a musíme tím nepřítelem, eh, musíme si ho vyslechnout. A to byli palestinci, kteří v té době byli považováni za teroristy. Takže prosím, vyslechněme si je, protože nemůžeme vytvářet zahraniční politiku sami pro sebe. Jako důsledek, když budeme někoho odsuzovat, a z něčeho budeme, eh, ho naškneme, tak co, to, co jediný krok potom nám zbývá? Je prostě vyhlásit válku Rusku. A já už budu končit. To neznamená, opakuj, že nesouhlasím, že sami nesouhlasím. Já samozřejmě nesouhlasím s tím, co dělá Rusko, ale zcela nesouhlasím s tím, aby jsme poslouchali jenom jednu stranu. Monsieur le Président. Pane předsedo, já myslím, že když se samozřejmě můžeme být dotčení tím, co se děje v Mariupolu, ale měli bychom být upřímnější sami k sobě a k našim politikám eh, měření dvojích metrem. Jestliže kdyby jsme měli eh, stejný postoj k bombardování v Donecku. Ne, samozřejmě eh, nemůžeme mít, měřit dvojím metrem a v jednom případě tedy být eh, tímto způsobem zhrozeni pouze jedním směrem, druhým způsobem nikoliv. Já chci obrátit vaši pozornost, a vy to jistě víte, mohu vést mnoho různých příkladů, kdy došlo k manipulacím. Begovič před panem Kušnerem například eh, přiznává, že manipuloval události. Eh, Rašak, Timišvara, to bychom museli jít zpátky až k Hitlerovi, který jak zapálil Reichstag. Mm, tisíce a tisíce manipulací, ke kterým dochází, takže nereagu, nereagujme na události bez eh, potřebné eh, analýzy a odstupu. Když eh, zrušíme SWIFT, tak to je akt v vyhlášení války. Já v tomto, my víme, co to znamená tady skutečně připravujete půdu pro třetí světovou válku, která bude jaderná. Vy si neuvědomujete, co děláte, protože nechcete a nepřejete si inteligentně zhodnotit situaci a tro, trochu ustoupit. Můžeme se na to dívat z jedné strany a z druhé. Takhle mír nepřipravujeme. Mr. Gala. Thank you very much. I would take... Děkuji. Takže, mohli bychom přizvat velvyslance Čisová klidně, i když víme, co řekne. Ale je tu vůbec někdo v tomto sále, kdo věří, bohužel vypadl mikrofon, řečník hovoří bez mikrofonu. Sorry. Is there... Pardon. Je tu vůbec někdo v tomto sále, kdo si myslí, že jediný tank, jediný pancerfaust jediný voják by překročil hranici be, Ruska do, na Ukrajinu bez povolení ruského prezidenta. Takhle můžeme nazývat věci pravými, pravými jmény. To je ten válečný štváč, pan prezident Putin, protože on potřebuje eh, územní zisky, aby ospravedlnil sociální náklady války doma. A to je vydrancování penzijního systému Ruska, rostoucí ceny a Eh, rostoucí počet eh, mrtvých, zabitých eh, ruských vojáků podle svědectví jejich matek. A proto podporuji všechny, kteří říkají velmi jasně, že ve čtvrtek musíme mít jasné návrhy od paní Mogherini, které doporučí další sankce. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych dal, dámy a pánové, rád upozornil na to, že předevčírem, před dvěmi dny, to bylo přesně 50 let, co zemřel Winston Churchill. A rád bych připomenul jeden z jeho slavných bolmotů. Winston Churchill řekl, každá smlouva podepsaná s Ruskem má cenu onoho papíru, na kterém byla napsána. A já si myslím, že Eh, to platí dodnes. A proto si myslím, že je potřeba vést jednání. Samozřejmě bez jednání se nedá dojít k konce žádné války. Ale myslím si, že k sankcím, o kterým jsme tady hovořili a o kterých jste hovořil vy, pane předsedo, je potřeba podnikat další řádné kroky. Připomněl bych, že jsme v posledním zasedání na plénu ve Štrasburku Eh, přijali eh, rezoluci k Ukrajině, kde v bodu číslo 14 se hovoří o tom, že nic nebrání tomu, aby členské země Evropské unie dodávaly munici a zbraně na eh, Ukrajinu. A já bych rád této příležitosti využil k apelu na členské země a především na svou zemi Českou republiku a apelu na premiéra této republiky. Neboť Česká republika nedávno dodala do Kurdistánu pešmargům, kteří bojují proti teroru, 250 tun munice. A já se ptám, pane premiére České republiky, jaký je rozdíl boje proti teroru v Iráku a proti teroru na Ukrajině. Děkuji za pozornost. Já vám nesmírně děkuji, pane předsedo. Řeknu to stručně a jasně. Bohužel, v této sněmovně, na plenární zasedání, ale také na výboru, ten pohled, eh, perspektiva Moskvy je prezentován tady některými kolegy, což je příšerné. Prosím, žádné osobní útoky. Já nestrpím osobní útoky, to je nepřípustné. Ale pane předsedo, já jsem nikoho nezmínil. Já jsem nezmínil žádnou osobu, tak jaký osobní útok? Pane Preda, jestli dovolíte, pane předsedo, já jsem neřekl žádné jméno. Ale chci říci, že jsem byl nesmírně smutný, když jsem viděl, že Gabriel Landsbergis, že mu byl odmítnuta možnost vstoupit do Ruska, nebyl vpuštěn do Ruska, i když byl v roli zpravodaje našeho parlamentu pro tuto zemi, a to v naprosto jasných podmínkách. On ani nepotřebuje víze, protože má diplomatický eh, pas, ale oni mu jasně dali na vědomí, že, mu, že ho ne, nevpustí na ruské území. Takže nemohl navázat kontakt tedy s, Rusky, s Rusy a s dalšími, aby lépe pochopil situaci. V těchto podmínkách, když někdo vyjadřuje, někdo z kolegů vyjadřuje jasně Putinovi názory tímto způsobem, tak myslím, že je to velmi, velmi vážná situace. Herr Schaffhausen, wenn Sie meinen, dass... Pane Schaffhausen, Jestli si myslíte, že se to e, týká vás, to, co řekl právě pan pán Predu, tak prosím, máte slovo. On ovapa, ovapa je hypokrit, A nebudeme přece pokryteští, pane předsedo. Ano, mám za to, že tento projev, já vám to říkám znovu, jsme v konf- situaci, kde jsou proti sobě dvě síly, dvě velmoci a e, zápasí o kontrolu Evropy a také v rámci určitého euroazijského projektu. Prosím, chcete-li se vyjádřit k tomu, co řekl pan Preda, vyjádřete se, ale nezahajte žádný nový příspěvek. Je příliš snadné říci, že na jedné straně je tu nějaký kandidát, který by byl jaksi mužem Ruska, v tom případě jste vy muži Washingtonu. To přece taková debata nemůže být, to, to není důstojné naší sněmovny. A historického a reálného významu konfliktu, který nás může přivést k třetí světové válce, já vím, o čem mluvím. Říkám to ještě jednou, vím, o čem mluvím. Kolegyně a Kollegen, wir Kolegyně, kolegové, my udržujeme vztahy s Ruskem, mnozí z nás tam posledních měsících byli. Například máme situaci, že Rebecca Harms nebyla vpuštěna do země a my jsme se na konferenci předsedu dohodli, že budeme žádat, aby toto, tento zákaz byl zrušen. A Eh, také jsme se rozhodli, že eh, rozšířené předsednictvo eh, ruské, tady dalické s Ruskem se tedy nemůže pokračovat. A všem pan Šizov tedy potvrdil, že se tím zákaz zastupuje to tak, jak to řekl pan Preda. Na delegaci pro Rusko bude v příštích dnech Eh, setkání eh, slance EU a slance Šisova. To bude někdy konce února, tuším. Měli bychom eh, to užívat patrnosti. Dále pan Kresma, který je předsedou parlamentu na Ukrajině, by skutečně mohl přijet k nám také Eh, případně eh, pan Buškov by mohl přijet do Strasburku, to je předseda zahraničního výboru Dumy. Pokud tedy byste s tím byli srozuměni, tak to můžeme eh, zařídit. Pan Buškov nám určitě může vysvětlit, vysvětlit pozici, tak jak to už udělal. Já si myslím, že to je správné, tak to udržovat parlamentní kontakty. Dále pan eh, Nát a pan Schaffhauser, eh, k tomu bych chtěl něco říci. To jsou eh, věci, které obvykle bývají komplikované, ale v tomto případě je to docela jasné. Rusko překročilo hranici jiné země a tím tedy tím tedy zahájil válku na území jiné země. Politická země mě tady nezajímají. Ruské jednotky jsou na Krymu. Rusko vede eh, válku na východní Ukrajině a postupuje směrem k Mariupolu. To jsou fakta, eh, to, o těch faktech nelze diskutovat a proto tedy tady tu takzvanou eh, ekvidistanci, tedy jako být ob, ob, oběma schovat stejně, to nejde. Prostě jeden začal válku a v Minsku jsme se dohodlo, že tady eh, Rusko eh, má eh, opustit cizí území a de facto podle, mělo by, měl by být obnoven stav podle mezinárodního práva. To znamená, že Ukrajina by měla opět získat kontrolu nad svými hranicemi. Tak já vám nyní děkuji za debatu. A teď přejdeme k dalšímu bodu programu. Vy jste řekl, jestli by nevadilo, že by tady byl zástupce rady, jestli by to nevadilo? Ano? Ano, vy jste řekl, jestli by nevadilo, že by tam byli zástupci zahraničních věcí rady. A s tím není žádný problém. Nejedná se o ekidistanci, jedná se o politiku. Musíme si všechny vyslechnout. Musíme si poslechnout Rusy, se kterými já nesouhlasím. Já jsem právě eh, řekl, že my pozveme toho eh, předsedu eh, výboru pro zahraniční věci Dumy. Je to pan Buškov, to je on. Jo, zástupce Dumy. Promiňte, já jsem rozuměla rady. Pan Buškov je ze výboru pro zahraniční věci Dumy. Okay, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 7. Nyní Eh, bod eh, pořadu jednání číslo 7. Eh, vamos con retraso, vamos. Eh, protože máme spoždění, tak začneme a dám rovnou slovo panu Pancerimu. Děkuji. Eh, pokusím se být eh, stručný a rychle projít toto téma, protože letošní zpráva o lidských právech je pro rok 2013. Tato zpráva je obzvláště důležitá, protože její předložení je ve stejné době, jako eh, kdy je předložena zpráva SVČ v oblasti lidských práv. Máme tady strategický plán, akční plán, potom tady ta, ten zástupce pro lidská práva a všechny tyto aktivity, se kterými začne Evropská unie v tomto roce. Tady toto zaměření na lidská práva je pro nás zásadní. Sorganizovali eh, jsme několik slyšení. To nejdůležitější slyšení bylo v listopadu a vyslechli jsme si několik zúčastněných stran. Ano, můžete pokračovat. Během toho listopadového slyšení jsme hovořili s různými nevládními organizacemi o tom, jakým způsobem pracovat na této zprávě. A rozhodli jsme se, že ta naše, ten náš přístup bude podle témat, ne podle zeměpisných oblastí. a to z následujících tří důvodů. Protože když eh, jmenujeme jednotlivé země, tak se potom bude diskutovat nekonečně o té situaci v té jednotlivé zemi a potom zůstanou v pozadí lidská práva. Tedy to, jakým způsobem můžeme zlepšit prevenci a aktivní eh, obranu lidských práv co se týče těch eh, zemí, třetích zemí. Za druhé, dokument 313 eh, stránek má asi. A aby se tam hovořilo o stovce zemí, tak eh, to by nebylo moc užitečné. Nemáme na to dostatečný prostor, abychom zacházeli do podrobností. A ten třetí důvod, hovoříme tedy o té zprávě z roku 2013 a nyní už je rok 2015. Je zřejmé, že došlo k mnoha změnám, k dobrým i špatným, ale protože hovoříme o roku 2013, tak na tomto základě jsme se rozhodli se nesoustředit na zeměpisné oblasti. V této zprávě je tedy úvodní část, kde jsou evropská eh, pravidla pro lidská práva. Potom je tam úvodní ustanovení, kde se hovoří o lidských právech, které jsou středobodem evropských politik. Potom se tam hovoří o poznámkách a o tom, jak se můžou eh, zlepšit politiky lidských eh, práv a demokracie v rámci EU. Potom je tam druhá část, kde diskutujeme o různých eh, konkrétních možných nástrojích v Evropské unii, jako otázka lidských práv a potom sám hovoří o specifických eh, činnostech, mm, které vyšly z Evropské unie, a to vůči mezinárodním organizacím. A v závěru se hovoří o tom, jak eh, zlepšit otázku lidských práv ze strany Evropské unie. Veškerá tato práce eh, byla opravdu velmi náročná. protože navíc tam bylo více než 500 pozměvacích návrhů a vypracovali jsme 25 kompromisních návrhů. Minulý týden bylo setkání stínových zpravodajů. Já bych jim chtěl poděkovat za jejich podporu a za spolupráci, protože nám pomohli při vypracování této zprávy. Hovořili jsme o různých kapitolách a došli jsme eh, k dohodě eh, prostřednictvím těch 25 pozměňovacích návrhů tedy těch kompromisních návrhů, potom o tom budeme muset hlasovat. Například budeme muset eh, definovat eh, tu otázku, kdy poslanci navrhli, že bychom měli zvláštního zástupce, ještě dodatečného, který by měl na starosti lidská práva a který by monitoroval otázky eh, mezinárodních lidských práv ze strany právní. A potom otázka lidských práv eh, prostřednictvím eh, represivních eh, mechanismů, kdy Evropská unie nezasáhla velmi dobře. Potom otázka SVČ a vypracování seznamu a politických vězňů, seznam politických vězňů na celém světě. A jak by se přistupovalo k jednotlivým případům systematicky a také ze strany obhájce lidských práv tedy ombudsmana. A potom mm, jsou tam věci, o kterých asi budeme muset hlasovat, a to jsou tečité zeměpisné oblasti jako eh, Blízký východ a západní Sahara. Mm, potom tam jsou také ještě další záležitosti, které byly v této zprávě potvrzeny, jako například otázka nezletilých, eh, potom ehm, menšiny, Eh, církevní menšiny, eh, potom homosexuální sňatky, eh, zrušení trestu smrti, odsouzení trestu smrti, odsouzení mučení, tak jako se to o tom hovoří ze zprávy z Dublinu. A potom ta nemožnost tolika emigrantů dosáhnout azylu. Musíme pracovat na politickém uznání uprchlíků, politických uprchlíků. A potom také tam hovoříme o meziparlamentních eh, delegacích, které jsou eh, motorem ochrany lidských práv a demokracie. jakým způsobem mohou pracovat s výbory pro lidská práva. Eh, dostali jsme na stanoviska od Libe a od Deve v Libe, ve stanovisku Libe se hovoří o, o, o ženách, to už je pokryto ve zprávě. A potom, co se týče stanoviska DEVE, tak tam také přišli s mnoha zajímavými myšlenkami, hlavně kapitola o osobách s handicapem a odkaz na nezletilé e, osoby s postižením. Je tam také zajímavý názor zelených ohledně toho, že bychom vytvořili další dvě dodatečné kapitoly. Jedna kapitola, která se týká sportovních aktivit a lidských práv. Já bych také chtěl eh, přijít s mm, ústním pozměvacím návrhem eh, osob bez stát, pro osoby bez, státních, eh, bez státní příslušnosti. A potom také jsou důležité otázky lidských práv, které nejsou abstraktní otázkou, ale velmi konkrétní. Musíme dát eh, důležitost tomu, co je ve skutečném životě. A tak, abychom měli ústavní práva, která zaručí základní práva pro to, aby eh, ta osoba mohla žít důstojně. Já jsem se pokusil být co nejvíce transparentní a zapracovat co nejvíce pozměňovacích návrhů. Děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří mi pomohli a přeji si, aby tato zpráva od vás dostala eh, podporu během hlasování na výboru AFET a bude to 9. února ve Štrasburku. Ano, prosím. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Začnu tím, že poděkuji panu Panceremu za toto znění. Děkuji také za spolupráci na pozměňovacích eh, kompromisních návrzích i s dalšími kolegy. Je tu asi 28 kompromisu, jestli si dobře vzpomínám. A za EPP, jakožto stínový zpravodaj, jsem souhlasil s 19 z nich, z těch 28. K tomu se ještě vrátím. A pokud jde o ty body, které souvisí s některými pozměňovacími návrhy, které nám umožňují lépe chápat otázku demokracie ve světě, protože, jak už jsem řekl, při naší první výměně názoru k této zprávě, tak ten text se dotýká jednak tedy politiku eh, Evropské unie v oblasti lidských práv a demokracie. Proto je tam i ten odkaz na demok- otázky demokracie My jsme zopakovali naši silnou podporu pro to, aby existovala pozice vysoké představitelky k lidským právům a je potřeba vyzdvihnout práci, kterou stávající zástupce pro lidská práva odvádí to v tom souhlasíme se zelenými a s liberály jsou v tom, že eh, dialog o lidských eh, právech s různými státy musí být veden efektivněji, než, než tomu bylo dosud. Jinak obecně řečeno, se socialisty, liberály, eh, zelenými a FDD jsme se shodli na našem postoji k Mezinárodnímu soudu, ale je tu také velký význam tedy práv dítěte a ochrany jejich práv. Takže tolik, s čem se shodneme. A jsou tu i některé otázky, ohledně kterých schoda nepanuje. Například Otázka kompromisu 26, který žádal revizi dublinského nařízení. S tím nesouhlasíme. Z prostého důvodu. Takováto záležitost by měla být projednávána i ve, ve výboru LIBE. Nemůžeme tady nahrazovat eh, kolegy z výboru LIBE. To byl tedy můj argument. Dále jsme se stahli z desítky návrhu kompromisu číslo 10, který žádal, aby se Evropská unie vyjádřila k dialogu o lidských právech eh, s třetími státy obecným způsobem. A já myslím, že zmiňovat dobré úmysly a závazky, to jsou věci, které se těžko měří. Takže proto jsme se k desíce nepřipojili. A ještě obecněji například vezmu kompromis eh, číslo 18. Odmítl jsem použití některých pozměňovacích návrhů EPP jakožto záminky k takzvaným k jakýmsi falešným kompromisům, kde se převezmou dvě marginální slova, která nejsou vůbec nejpodstatnější, do vlastního návrhu, který se týká velmi citlivé záležitosti, ale kde náhled EPP vůbec není zastoupen. A pokud jde pozměňovací návrhy předložené dalšími kolegy z um, EPP, snažil jsem se zůstat věrný duchu těchto předložených návrhů. Doporučil jsem zpravodaji, jako- abychom podpořili návrhy zpravodajů místo, abychom eh, pak vytvářeli nějaké eh, rozpory nebo štěpení. Nesouhlasíme se opětným zaváděním západní Sahary jako jednoho z bodů eh, této zprávy. Západní Sahara, já si myslím, že jako nejdůležitější bod této zprávy, to je, to je nepřijatelné. Je mnoho různých dalších otázek a dělat kompromisní návrh pozměňovací jenom k Sahaře, to je absurdní. Tato zpráva není o západní Sahaře. Pan Tanok vypracoval zprávu k Sahelu a to opět není o západní Sahaře. A pak místo, abychom hovořili o Sahelu, tak jsme strávili většinu času eh, diskuzí o Sahaře. To je eh, něco, co přísluší nové di- nějaké diskuzi o západní Sahaře. Takže často jsou, se jednáme pak o něčem, co se toho přímo netýká. My tam znovu dáváme západní sáru, to znovu zkazí plenárku, jestli to takhle dopadne, že se na to pak zaměříme. Takže je pět pozměňovacích návrhů od kolegů, kterým, eh, kteří to mají hodně na srdci, ale nemůžeme akceptovat takovou to spe, taky to specifický odkaz pouze na jedno místo, pouze na jednu z, z geografickou zónu, když to má být tematická záležitost. My jsme se dohodli, aby jsme udělali úplný výčet všech případů, o kterém hovoříme, to znamená všech možných eh, citlivých případů. Místa bychom diskutovali jenom o té obecné situaci týkající se všeho, tam dát jenom západní Saharu, jakožto hlavní bod naší diskuze s tím nesouhlasím. Myslím, že k tomu jsou jiné příležitosti, kdy můžeme věnovat tomuto této části světa pozornost, kterou si zaslouží. Děkuji, pan Howard. Thanks very much, um, uh, Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně pár slov. Eh, já myslím, že pan Pancery eh, eh, se, si vybral správně tím, že se přidržel té formy tematické zprávy spíše než geografické. A já mu tady děkuji. Samozřejmě já také nesouhlasím se zvolenou zemí, ale tady eh, jde o to, abychom se zavázali, že podpoříme zpravodaj. Já chtěl bych podpořit zejména eh, eh, pana, důraz pana Panzeryho na pracovní práva, na rovnost v manželství, dále na zahrnutí dalších eh, položek eh, do obecného systému eh, preferenci a mm, také mm, boj proti sexuálním zločinům a pak tedy zaměření na to, co je to 152. Ehm, v mnohých zemích po světě se zaměřují vlády na lidskoprávní organizace a já bych byl rád, kdyby se eh, toto zdůraznilo více právě v tom odstavci 52. Eh, obránce lidských práv řeší zejména odstavec 54 a my víme, že jsou organizace, které po celém světě eh, právě na toto se zaměřují, eh, snaží se navštěvovat eh, lidskoprávní bojovníky ve věznicích pomáhadým soudu a tak dále. A já myslím, že tady je třeba to trošku vyvážit. Všiml jsem si, že zde navrhuje vypracovat zprávu na implementaci akčního plánu a to by skutečně bylo něco viditelného, to je důležitý bod. A pokud se týče obchodu a lidských práv, tak k tomu jsem vypracoval zprávu. A zde ve odstavci 44 se eh, správně poukazuje na případy, tedy na zaměření na případy, kdy velké korporace porušují lidská práva. O tom se debatovalo na fóru o biznisu a lidských právech v Ženevě a zde byl předložen ekvadorský návrh na zájem debaty o závazném instrumentu. E, v této oblasti je debata mezi eh, naším výborem a členskými zeměmi. A eh, my jsme při hlasování na plénu eh, zaujali jinou pozici mm, od členských zemí. No a dále potom lidská práva pro tělesně postižené. Zde se navrhuje první monitorovací zpráva o tom, jaká je situace s dodržováním těchto práv v EU a my doufáme, nebo já doufám, že to bude součást debaty. To by mohlo být skutečně důležité. Důležité eh, centrum pozornosti pro tento rok. A já eh, věřím, že pan Panceri se to ujme dobře a že ho parlament jednoznačně podpoří. Pan Tenok Děkuji vám, pane předsedo. Eh, také já bych chtěl poblahopřát panu Panzerovi za EKR. Eh, nás eh, stínový zpravodaj tady nemůže dnes být, takže já ho zastoupím. Předložil 14 pozměňovacích návrhů a kolegové asi budete vědět, že Eh, tedy na co se zaměřuje. Já tyto zprávy sleduji každý rok už celou řadu let, eh, v podstatě déle než Richard Howard a eh, svého času jsem byl místo předsedou pro tedy výboru SEDE a mm, já mám trošku obavy toho, že se odchylujeme od základních občanských a politických práv a spíše do sociální a ekonomické oblasti a to je de facto ideologie, reflexe ideologie některých jiných stran, čili um, některé aspekty tady tyto zprávy se nám příliš nelíbí. Jinak pokud se týče třeba biznisu a lidských práv eh, v oblasti 44 nebo 76 o zabírání půdy, to jsou uh, také v měřítku priority druhého uh, Eh, Soledu v době, kdy teroristy jako je ISIS eh, jen tak pod, eh, popravují křesťany, jezidy, šíty, prodávají ženy do otroctví v neřídku, které tady nebylo od středověku. Čili my bychom se rádi soustředili na tyto základní věci spíš než na ty širší, spíše ekonomické věci. A e, moje skupina e, nemá kolektivní názor na oblasti, jako je sexuální reprodukční práva e, nebo homosexuální manželství, partnerství. My to bereme za otázku svědomí, čili nemáme kolektivní názor v naší skupině. Děkuji, pane předsedo. Skupina ALDE byla velmi aktivní při vyjednávání této zprávy. Usilovala o dosažení celkového kompromisního textu. Proto jsme předložili asi 30 pozměňovacích návrhů. E, samozřejmě chci poblahopřát panu Pancerimu, který podle mě vytvořil velmi pozitivní atmosféru ve snaze dosáhnout eh, nejlepšího kompromisu. Ne eh, každá politická skupina s tím kompromisem byla eh, plně spokojena, ale pokud se týče výrazných částí tohoto textu, tak jsme opravdu z velké části s ním spokojeni. My jsme podpořili devět pozměňovacích návrhů a myslím, že ten text celkově reflektuje a bere na vědomí velmi důležité tendence eh, v oblasti lidských práv vůči třetím zemím. Eh, ta zpráva je přehlednější a kvalita této zprávy podle mě je eh, vyšší než v předchozích letech. Já se velice těším na zprávu za rok 2014, protože tady budeme muset uznat a zanalizovat určité tendence v oblasti lidských práv, zejména pokud se týče eh, agresivní politiky eh, některých sousedních zemí, například vůči Ukrajině. Já doufám, že zaujmeme pevnou linii eh, v budoucí zprávě za rok 2014. No a abych to zhrnul, pane předsedo, Myslím, že máme mnoho důvodů, abychom byli spokojeni s vaší kompromisní zprávou a já se těším na závěrečné hlasování této rezoluce. No, log... Děkuji. Má slovo Logbir. Also... Děkuji vám, pane předsedo. Také bych ráda poblahopřála eh, zpravodaji jak návrhu, tak ke kompromisům. Naše pozměňovací návrhy se promítly do 18 pozměňovacích návrhů a jsme spokojeni s naší prací. My eh, bychom ještě trošku vám eh, dali písemně několik eh, málo poznámeček k těm kompromisním návrhům a také vítáme ústní pozměňovací návrh o lidech bez státní příslušnosti my vítáme posílení eh, eh, ekonomických práv, eh, zejména v oblasti odborových práv a v oblasti těch, kteří jsou postiženi zabíráním půdy. To trošku souvisí s naším začínností v DEVE. A pokud se týče zabírání půdy, Eh, tak eh, navrhujeme odstavec eh, k zvládání konfliktu o půdu. Pokud se týče obránců lidských práv, zdůrazňujeme, že Evropský instrument pro demokracii a lidská práva by měl zůstat stejně silný nebo posílit ještě svoji podporu. Jak řekl pan Preda a také pan Spravodaj, v oblasti kde, eh, které se týká eh, zvláštního vyslance EU o humanitárním právě, tak eh, je jasné, že k tomu zaujímáme určité stanovisko a některá to nesnižuje práci vyslance pro lidská práva. Ale myslím, že už v minulé zprávě minulého parlamentu jsme se shodli, že zvláštní Eh, představitel pro mezinárodní eh, humanitární právo eh, je velice důležitý a měl být více přítomen na, na mezinárodních fórech. Dále tady hovoříme o prioritizaci boje proti obchodování s lidmi a tady chceme mít odstavec, který se týká sportu a lidských práv. V minulé zprávě se eh, říkalo, že ve, eh, teda FIFA by se měla odehrávat v Baku a mm, tedy eh, tyto události, sportovní svátky mají také svou lidskoprávní stránku. Dále tady máme otázku ozbrojených dronů, zejména tedy v návaznosti na Eh, znění eh, rezoluce v roce 2014. Eh, těch pozměňovacích návrhů máme o něco více, ale to by bylo příliš na dlouho. Děkuji, pan Korál. Va no, bene, abbiamo... Grazie. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už jsme o tom hovořili při slyšení o lidských právech. My si myslíme, že tady tento text, který vypracoval pan Pancer, je dobrým kompromisním textem. E, souhlasíme také s tím, co řekla paní Lochbiller a se zbytkem textu také souhlasíme. my souhlasíme s tím, abychom tam měli eh, přílohu, která by se týkala osoby, která by obhajovala lidská práva v EU. Dobře, teď je řada na mě. My eh, nesouhlasíme s hlavním směřováním této zprávy. Za prvé, protože si myslíme, že Evropská unie nemůže poučovat ostatní, co se týče lidských práv. Nám se eh, nelíbí tady tato politika vměšování v této oblasti lidských práv. A taky se nám nelíbí to, že se kopíruje práce amerických eh, agentur, což je tedy ten nástroj pro lidská práva a demokracii. Proto já jsem předložil několik návrhů, z skoro 28 pozměňovacích návrhů, protože si myslíme, eh, že se tam nehovoří například o situaci eh, palestinského národa, ti, co zmizeli v Mexiku, eh, potom Guantánamo a také ten konflikt, který je v západní Sahaře. Tento parlament má povinnost odsoudit porušování lidských práv, ke kterým došlo ze strany Maroka proti Eh, proti eh, eh, hm, saharskému obyvatelstvu na okupovaném území. A nemyslím si jako pan Preda, že se jedná o něco čeho bychom se neměli, čeho bychom se neměli dotýkat, protože během e, minulé legislatury si pamatuji, že někteří členové tohoto parlamentu byli vyhoštěni právě e, Marokem ze západní Sahary a naším úkolem je navštívit politické vězně e, saharské a navštívit okupovaná území. A k tomu to nedošlo kvůli e, tomu, že Maroko na nás vyvítlak. Máme případ Hasana Alalio, který eh, mm, ministerstvo vnitra Španělsko je komplicem eh, tohoto jednání, protože tento Maročan nedostal azyl, eh, politický azyl a je to člověk, který byl odsouzen vojenským tribunálem. My bychom měli převzít mandát mise OSN, La Minurso, je to tedy e, lidská práva, tato práce v oblasti Sahary, měli bychom zrychlit zorganizování referenda v západní Sáře a okamžité propuštění politických eh, saharských vězňů z marockých věznic. My doufáme, že eh, pan zpravodaj zohlední právo mezinárodní a právo OSN, protože tento parlament by neměl postupovat podle marockého programu. Neměli bychom bilaterizovat tento konflikt a mít eh, na zřeteli, že se jedná pouze o otázku Maroka. Musíme si uvědomit, že polisarské hnutí je legitimním zástupcem saharského obyvatelstva pod marockou okupací. Maroko je e, okupantem. Západní Sahara je okupovanou oblastí. Nemůžeme být e, komplici manipulace lidských práv. Chceme-li hovořit o lidských právech a seriózně, musíme převzít veškerou odpovědnost a fungovat v rámci mezinárodního práva. A dám vám slovo Miyamo. Ehm, děkuji. Já tady e, pracuji už mnoho let a souhlasím s panem zpravodajem. Jedná se o ten tematický přístup, pan Preda tak postupoval a jestli jsem e, dobře to pochopil, tak pan Howitt, koordinátor socialistů tež. Já jsem předložil několik krátkých pozměňovacích návrhů, které se ubírají tímto směrem, tedy že by to byla zpráva tematická. Musíme být e, koherentní. Pokud pan zpravodaj e, velmi rozumně e, přistoupil ke zprávě, která je tematická, tak potom e, by nebylo dobré, kdybychom to míchali se zeměpisnými odkazy, protože tyto zeměpisné odkazy buď se týkají všech těch zemí, kde, se, kde jsou sporná lidská práva nebo kde se porušují, a to je mnoho zemí, že tam se hovoří o 200 zemí, a nebo ta zpráva bude taková omezená nebo bude považována za diskriminující či sektářskou, protože se tam zaměřuje pouze na některé oblasti. E, proto já bych e, chtěl vyzvat pana zpravodaje, aby byl konzistentní ze svojí vlastní volbou a přistupovat k tomu jako k tematické záležitosti. Musí být obezřetný, protože tato zpráva v té tak důležité oblasti, jako jsou lidská práva, a protože je to věc tak politicky citlivá a je to tak důležité téma, tak potom se nemůže zaměřit na tři, čtyři situace země a tak dále. To by odebralo e, důvěryhodnost této zprávě a nemělo by to mm, tu, eh, ten odstup, který taková zpráva musí mít. A je to zpráva, ve které se hned na začátku řeklo, že to bude tematická. Nyní má slovo paní Gomez. Já se domnívám, že je zásadní, aby v této výroční zprávě o lidských právech, abychom tuto zprávu měli, by nám, aby připomínala tato zpráva našim vládám, že musí Eh, být naprosto konzistentní a ucelené ve svém přístupu k lidským právem ve své zahraniční politice, stejně tak jako politice vnitrostátní. Já chápu úsilí eh, a děkuji panu Panceremu za jeho práci, která představuje skvělý základ. On se také snaží zapracovat všechny pozměňovací návrhy několika kolegů, včetně mě. Chápu tu snahu to racionalizovat prostřednictvím různých témat. Ale já si nemyslím, že zpráva o lidských právech může si dovolit neodkazovat na specifické situace. Já jsem jednou z těch, kdo předložili pozměňovací návrhy k západní Sahaře. Proč? Protože tady máme velmi vážný lidskoprávní problém, a nejenom lidskoprávní, ale také. A já chci obrátit vaši pozornost na to, že první článek zrání úmluvy o, o občanských e, právech, ekonomických, sociálních, e, kulturních právech je právo na sebeurčení. To je vůbec první článek, první hlavní, hlavní základ lidských práv je právo na sebeurčení. To je lidské právo lidu, které je upíráno a vzhledem tomu nejsou zaručena i žádná individuální práva. A ti z nás, kdo se považují za přátelé Maroka, by neměli obcházet toto téma, vyhýbat se mu. Je to něco, co bude muset Maroko vyřešit v rámci OSN a já neakceptuji pozici členských států, které prostě s tím nechtějí mít nic společného, nechtějí se toho dotýkat, aby žádným způsobem nenarušovali naše přátelé v Maroku, aby jim nepřekáželi. To je pozice, která je nekonzistentní, jak s, s, neodpovídá mezinárodním právům, a, a, tedy lidským právům ani mezinárodnímu právu. A je pravda, a já vím, že jsou velké potíže při získávání možnosti navštívit západní Saharu místní eh, vězení. Já jsem byl součástí delegace, která navštívila Saharu, byla to delegace skupiny. Snažili jsme se navstoupit, eh, navštívit eh, vězně, v Rabatu a nedovolili nám navštívit vězně z západní Sahary. Navštívili jsme také vězení v Lajunu, ale nemohli jsme hovořit vězni, což je naprosto nepřijatelné. Není dobrou politikou říkat jsme přátelé Maroka a snažit se to obcházet. A proto se domnívám, že je jen na místě, aby Dobrá, ti, ti z nás, kdo předložili pozměňovací návrhy, to nevzdávají. Každá skupina se se musí eh, sama se zhostit vlastní zodpovědnosti. Myslím, že nemůžeme nadále obcházet lidská práva v západní sáře, což souvisí s otázkou sebeurčení ze, stranu, ze strany lidu západní Sahary. Děkuji, paní Gomez. Nyní dám slovo Ricardovi Serimu z eh, SVČ. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. I za nás, tady stručně, ale silně si podpořit tuto zprávu, která je velmi dobře zacílená. Líbí se nám přístup pana Panceryho, to je tematický přístup. Jak pan zpravodaj řekl, zpráva přichází v stěžení době, přichází opravdu v pravý čas, že je to na konci zavádění našeho současného um, akčního plánu pro demokracii a lidská práva a na začátku nových procesů, diskuze, plánu a aktivit do budoucna. V tomto směru považujeme tuto zprávu za obzvlášť užitečnou a hodnotnou z hlediska eh, návrhů a doporučení, které jistě vezmeme v potaz. Mohu zmínit například ústřední roli, kterou mají lidská práva sehrát v naší zahraniční politice, specifický a důležitý um, odkaz na, na zařazení lidských práv, na jejich eh, průřezové řezezní do našich ostatních politik a také nám připadá být užitečná některá pragmatická užitečná řešení týkající se, týkající se implementace na, našich nástrojů. Protože my máme celou škálu nástrojů, která můžeme používat v terénu při jejich implementaci možná musíme zlepšit to, jakým způsobem je provádíme, a jsou to určitě užitečná doporučení z této zprávy. Některé z nich byly zmíněny některými z vás, například dialogy o lidských právech, eh, role delegací a těch takzvaných focal points. Musíme zlepšit fungování těchto nástrojů a budeme tak dělat koordinaci s parlamentem v budoucnu. Takže to je z mé strany zatím vše. Ještě stručně chci říct, že se pracuje na výroční zprávě, která pokryje rok 2014 bude k dispozici v červnu letošního roku a těšíme se na implementaci vaší zprávy, Pancerio zprávy v příštích měsících. Děkuji. Děkuji. Pane Serry a dávám svět slovo panu zpravodaji. Děkuji vám všem. Děkuji též všem stínovým zpravodajům. Já si myslím, že máme opravdu dobré prostředí, abychom odvedli dobrou práci a doufám, že tomu tak bude. Chtěl bych zúraznit eh, pár věcí. Západní Sahara. Eh, to, že se jedná o tematickou zprávu, tak k tomu bych chtěl říct. Já jsem měl dohodu s panem Predou a že se nezaměříme na zeměpisné záležitosti. Nicméně já jsem dostal mandát ze strany stínových zpravodajů, abych stanovil hypotézu ohledně možného kompromisního řešení. Potom jsem dostal ty podněty a říkám to už teď. Abyste mi neřekli, že jsem to neřekl včas. Já doufám, že se dojde ke kompromisnímu řešení. Já ale, co se týče několika těch pozměňovacích návrhů, tak já budu hlasovat proti, protože je to proti tomu, že se bude jednat o tematickou zprávu. Takže já to říkám už teď, já vás varuji už teď. Jestliže ty podmínky jsou eh, v pořádku dobře, jinak budu hlasovat proti. Eh, ty pozměňovací návrhy musí být v souladu s tím tematickým eh, zaměřením. A potom, co se týče toho zástupce pro o ranu lidských práv. Já mám k tomu trošku jiný názor, protože rozšířit eh, mandát eh, současné představitelce, no tak mohlo by se to udělat, ale my si myslíme, že demokracie o tom musí rozhodnout, takže hlasujme o tom a pokud se tato hypotéza přijme, tak dobře, jinak můžeme eh, rozšířit mandát eh, eh, současné představitelce, aby také zastupovala tuto oblast. Já doufám, že v únoru se bude hlasovat většinou pro tento návrh. Děkuji vám, pane eh, Panzery. Tímto ukončíme tento bod. Budeme o něm hlasovat ve Štrasburku 9. února. Další eh, jednání bude 2. února ve 3 odpoledne. A nyní přistoupíme k bodu rozšířeného předsednictva. Nyní máme přestávku na 5 minut.